třetích zemí. Někteří eh, říkají, že řidiči z třetích zemí budou pak eh, postaveni ehm, na to, nebo v lepší pozici. Pokud bychom tento eh, návrh zamítli, pak vznikne zcela neproveditelná směrnice, která bude nesmírně nákladná. Děkuji a hlasování proběhne zítra. verehrte kolleginnen verehrte kollegen! als nächster punkt Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dalším bodem eh, našeho pořadu jednání je zpráva paní Renate Zomr o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Jako první má opět slovo zpravodajka paní Zomr. Ich warte noch, bis ein bisschen Ruhe ist für Sie.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 Paní eh, předsedkyně, děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych eh, chtěla ty čtyři minuty rozšířit na šest, protože ten materiál je tak rozsáhlý, že nebudu mít možnost během čtyř minut se k tomu vyjádřit. Spotřebitelé mají právo vědět, co je v potravinách obsaženo. A teprve informace o složení eh, eh, je pak, eh, jim pak umožní kompetentní rozhodnutí. Existuje již celá řada pravidel v tomto ohledu, ale povinné označování zatím neexistuje. Pro výrobce a obchodníky je rozmanitost stávajících zákonů, ať už evropských nebo národních, už stěží ehm, přehlednutelná. Existu, dochází k nerozhodnosti, dochází ale také ke zkreslování hospodářské soutěže a e, všechny tyto nešvary by e, návrh nařízení e, měl odstranit. Cíle Eh, lepší informovanost spotřebitelů, lepší legislativní činnost, odbourávání byrokracie a harmonizace. Návrh komise ale nečiní těmto nárokům zadost, protože vychází z dohadů eh, a předpokladů a mm, eh, stanovuje zcela nerealistické požadavky, jako například 3 mm velká písmena. Dále upřednostňuje velké potravinářské koncerny a znevýhodňuje malé a střední podniky, které ale představují 80 odvětví. Odporuje též cíli harmonizace jednotného trhu, kde výslovně chce připustit 27 dalších národních systémů značení. Tudíž eh, je potřeba provést další změny a ty jsme učinili údaje musí být čitelné. Velkost písma je pouze jeden eh, faktor. Potřebujeme také předpisy o druhu písma, tloušťce a tak dále. Potřebujeme také závazné předpisy o čitelnosti. Údaje musí být srovnatelné a proto potřebujeme vždy eh, vztah ke 100 gramů nebo 100 mililitrů a ne pouze proporční údaje eh, o výživné hodnotě, tak abychom na první pohled ehm, poznali eh, jogurt s nejnižším obsahem tuku. Také konečně musíme od odstranit kilojouly a musíme se eh, koncentrovat na kilokalorie. To zajímá spotřebitele a tomu rozumí. A proporční velikosti musí odpovídat realitě a musí být pro spotřebitele realistické a pochopitelné jednotně v EU. Údaje také nesmí být zavádějící o obsazích produktů nebo původu nebo o eh, jejich povaze pod imitáty potravin, jako například analogový sír nebo eh, maso slepené z malých eh, kousků, by již, eh, toto by již mělo být označeno na přední straně, aby spotřebitel věděl, co kupuje. V konečném důsledku by ale spotřebitel už nečetl nic, pokud bychom přeplnili vrchní stranu přebytkem eh, informací a proto navrhují pouze eh, uvádění výživných hodnot na kilogram anebo a důležité je také uvádění profilu, respektive odstranění profilu výživných hodnot. To je eh, přebytečné. Profily přidané hodnoty Eh, jsou vlastně voleny svévolně, vymyšlené eh, úředníky komise, nejsou podezděné vědecky a cílem je spíše pravdivost údajů vztahujících se ke zdraví a k tomu neslouží také rozdělení do, na hodnoty. Důležitý je životní styl a musíme se tázat, proč právě velké potravinářské koncerny provádějí takový lobbying, pokud jde o profil přidané hodnoty. Takzvaný semaforový model, který je navržen, má obdobné deficity jako profily výživné hodnoty. Stejně tak vlastně nesprávně rozděluje produkty na dobré a špatné. Prahy barev jsou svévolné, rozmezí mezi nimi příliš velké, dochází eh, k upřednostňování imitátu potravin a také potravin s umělými, um, eh, umělými přísadami, například ze sladidly místo cukru a tak dále. To nemůže být v zájmu spotřebitelů. Také průmyslový model GDA vykazuje obrovské nedostatky, je nesrozumitelný, obsahuje příliš mnoho čísel, je zavádějící, protože popisuje pouze denní dávku 40-leté ženy a mm, mm nikoli například eh, in, in, údaje o cukru. Malé středně velké podniky mají potíž tyto předpisy prosazovat a to je opět výhoda pro velké koncerny. GDA označování se nesmí stát závazným a musíme chránit samozřejmě potravinářské odvětví ehm, na regionální a lokální úrovni, což je záruka rozmanitosti. A proto potřebujeme výjimku pro nebalené výrobky protože takovéto lokální regionální výrobky nejsou normovány. Údaje o alergiích samozřejmě mohou, mohou uvádět například v rozhovoru se spotřebiteli. Ještě něco k značení. Otázka je, zdali eh, spotřebitel skutečně chce vědět, odkud všechny eh, jeho potraviny pocházejí, to znamená údaje o původu. Eh, je pochybné, zdali je to nutné a požadují proto, pokud je o uvádění země původu, posouzení dopadů. Potřebujeme také informační a osvětové kampaně o vyvážené vý výživě a životním stylu. Není úkolem zákonodárce e, e, vnucovat svou svrchovanost občanům, musí jim pomoci, ale e, odpovědnost nemůžeme odnímat spotřebitelům. A děkuji závěrem všem účastníkům, také stínovým zpravodajům, byť někdy nebyli vůbec ochotní ke kompromisu. Děkuji a nyní má slovo komise. Prosím, pane komisaře Dali. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak už jsem řekl při předchozích příležitostech, náš cíl je, aby spotřebitelé věděli, co kupují a jedí, aby si lépe mohli vybrat potraviny pro sebe a své rodiny v souladu se svými potřebami, e, se svým přáním a se svými cíly. Občané, spotřebitelé mají právo na e, správné informace. A to bych prosil, abyste všichni měli na paměti během e, rozpravy. A teď k věci samé. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce Somers a rovněž poděkoval stínovým zpravodajům. Dobře rozumím většině toho, co říká, nicméně ne se vším souhlasím. Rovněž bych se měl zmínit o příspěvcích dalších výborů a kolegů. Chtěl bych stručně předestřít, jaká jsou hlavně témata e, e, například povinné e, uvádění původu. To je zajímavé, zajímavý návrh. Je tady opakující se návrh po eh, povinném poskytování takovýchto údajů na některých potravinách. Komise by eh, mohla částečně eh, souhlasit pro některé potraviny, a pak ale u základních potravinách, které jsou většinou brány jako potraviny, E, složené z jedné složky, e, tam by to bylo pragmatické. Nicméně jakékoliv další povinné označování e, musí být založeno také mimo jiné na studii dopadu je to otázka zásadní. Označování je jedním z klíčových problémů. A tady vlastně prokazujeme, že spotřebitelé jsou především v zorném poli našeho zájmu a je proto eh, politování hodné, že určité pozměňovací návrhy by podminovaly cíl eh, toho, abychom dosáhli srovnatelných měřitelných údajů. E, také e, napodobeniny jsou e, správně v předmětu zájmu. A proto tady je pozměňovací návrh ze strany parlamentu, který jde se svou explicitního zákazu neoznačování. Ovšem tady by mohly vzniknout určité právní problémy a proto musíme označen, hledat ta označení, která poskytují správné a nezavadějící informace spotřebitelům. Jsem velice velice eh, rád, že je tady eh, povinné, eh, podpora povinného označování potravin pro domácí mazlíčky a tyto věci musí být jasné u všech druhů potravin, ať už jsou dávány jakýmkoliv způsobem. Proto nejsem pro omezení pole působnosti v této věci. A u nepředbalených potravin tam je zase otázka eh, taková, že eh, jednotlivé členské státy by se mohly Eh, vydat cestou povinného označování. Jsem rád, že mohu přijmout pozměňovací návrh eh, v tomto směru, ale musíme ještě eh, hovořit o polipůsobnosti. A o nutričních profilech tady není možno omezovat či pustit článek 4, protože ten už, pokud by tam neexistoval, tak by vznikl problém se stávajícími právními normami v této oblasti. E, některé další e, pozměňovací e, návrhy jdou také touto cestou. Jde se samozřejmě cestou určitých kroků ze strany výrobce, kteří chtějí více prodávat a proto zavádějí i nutriční profily spotřebitelé si každopádně zaslouží vyvážené informace. Vytváření nutričních profilů v žádném eh, v žádném způsobu neomezuje výrobu potravin. Výrobci potravin mohou i nadále vyrábět jakýmkoliv způsobem chtějí, ale bylo by nespravedlivé vůči našim spotřebitelům a e, občanům, e, aby tady byly možné určité spory, které by e, vznikly z nedostatku informací a proto je třeba plná informovanost. Nezapomínajme, že nařízení o Eh, takzvaného typu claims regulation eh, bylo eh, přijato a zůstává i nadále velice relevantní. Čekám na vytvoření nutričních profilů s otevřeně a jsem vůči tomu naladěn pozitivně. Samozřejmě jsou tady určité výjimky, a na tomto základě bych chtěl, abyste pokud možno podpořili snahy komise, e, abychom tady měli skutečně dobrou základnu pro další e, možnosti v tomto sektoru. Děkuji vám, paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, za vaši pozornost a těším se na zajímavou rozpravu k této otázce. Srdečně vám děkuji eh, napřed za výbor eh, pro jednotný trh a ochranu spotřebitelů. Paní Šaldemoze, jedna minuta. Děkuji, pane, paní předsedající. Eh, výbor IMCO připravil zprávu ke zprávě tedy paní Summer. Pro nás je zásadní zajistit, že spotřebitel bude mít všechny nástroje, aby si mohl dobře rozhodnout v oblasti potravin. Ve výboru jsme se shodli, že pozice paní eh, Samr je přijatelná. Souhlasíme s tím, že paní Samr tady dává jasné stanovisko, jasný message, aby vnitřní trh mohl fungovat eh, co nejlépe. Takže souhlasíme s těmi základními principy, ale co se týče uvedení do praxe, tady v rámci výboru IMCO jsme si odsouhlasili stejný přístup jako výbor ENVY. Vyzýváme tedy paní zpravodajku, aby si připomněla, že jde hlavně o nástroj pro spotřebitele a ne o nástroj pro výrobce potravin. Děkuji, pan Tarabela Minuta za výbor pro zemědělství. Paní předsedající, vážený pane komisaři, poslankyně, poslanci, já jsem trochu rozhněván, chci se soustředit na pozměňovací návrh 101 hodně původu. My jsme eh, jako frakce předložili jiný pozměňovací návrh, eh, takže země původu Eh, je podle některých zemí, kde dochází k poslední transformaci a podle jiných je to zase eh, opravdu eh, pozměňovací, je to, je to místo původu toho daného produktu. A teď se zdá, že náš pozměňovací návrh je odmítnut a že to, za, že to vyplývá z určitého zvykového práva. To je velmi závažné, protože toto všechno ovlivní obsah rozhodnutí a já bych byl rád, paní předsedkyně, předsedající, kdybyste byla eh, mým zástupcem u příslušného eh, oddělení, aby eh, tento podložený pozměňovací návrh byl příslušnými odděleními do 24 hodin přijat. Děkuji a nyní k mluvčím frakcí. První je pan Elíze, EPP, e minuta a půl. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Napřed bych chtěl poděkovat paní Zomer za její Um, dobrou a angažovanou práci je eh, nebo byla z části vystavena nevěcné kritice, kterou si nezasloužila. Nicméně v mnoha otázkách jsme zajedno. Chceme společně dosáhnout lepšího značení potravinových imitátů. Sýr se vyrábí z mléka a jsou-li tam jiné látky, tak to musí být uvedeno na balení jako imitát. Také společně chceme docílit eh, eh, značení výživných nových látek. E, to jsme v minulosti neměli a chceme toho dosáhnout srozumitelným způsobem, kterému spotřebitelé rozumí. K tomu anekdota, e, která mm, je běžná v Německu. Jak se e, jmenují zvířátka, která zmenšují šat ty eh, ve skříni. Eh, jsou to takzvané kalorie. Eh, já se domnívám, že kalorie nemusíme předepisovat závazně. Jsou to kalorie, s nimiž spotřebitelé počítají. Ehm, pokud jde o výživné hodnoty, tady naše frakce chce vyškrtnutí anebo alespoň výjimutí základních potravinách. Také jsme se přeli o soli v potravinách, o francouzských sírech a tak dále dále. Děkuji panu komisaři Dalimu a také prezidentovi eh, Barozovi za snahu o vyjasnění, ale zatím nedošlo k usnesení komise a prosím o podporu pozměňovacích návrhů EPP. Děkuji vám. Děkuji a nyní za frakci Progresivní aliance socialistů a demokratů paní Vilmot eh, tři minuty. Thanks very much. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Toto je velice kontroverzní návrh, velice komplexní návrh a jako stínová zpravodajka za naší frakci musím říct, že jsem se hlavně zamýšlela nad tím, jaké chtějí spotřebitelé informace a jak je můžeme nejlépe poskytnout. Náš kontinent stojí tváří v tvář obrovské epidemie obezity, kterou jsme nikdy v životě předtím nezažili. Je to především v důsledku nadměrného nadměrného požívání soli a e, cukru, které vedou k celé řadě e, chorob od rakoviny až po depresi. E, skutečnost, že spotřebitelé by snadno mohli identifikovat složení potravin, nepředstavuje nějakou magickou léčbu, ale každopádně by spotřebitelé takto mohli výrobky lépe srovnávat a lépe kontrolovat to, co jedí. Já navrhuji systém, eh, který eh, by znamenal, že by se nevyškaly soudy nad určitým produktem, ale že by se prostě eh, byla uváděna nízká, střední či vysoká míra obsahu cukru či soli u těch všech Eh, potravin, eh, které jsou produkovány na eh, širokém základě a používány ve velkém množství. Chtěla bych zdůraznit, že to by se netýkalo německého chleba, netýkalo by se to másla, ani síra, ani jablečné šťávy, ani alkoholy a jsem eh, v situaci, kdy jsem všechny eh, poslance a poslankyně informovala e-mailem, takže dřív, než si učiníte názor, eh, tak si prosím vás věci důkladně prostudujte a neslouchejte lobbyistům a neoprávněným stanoviskům v tomto domě. Také bych chtěla, aby kolegové podpořili povinné uvádění místa původu, tak to se spotřebitelé lépe seznámí s původem zboží a produktů na svém talíři. Samozřejmě to ne vždy bude možné, nicméně u e, produktů složených z jedné e, e, složky, tam by měli spotřebitelé vědět, jak je to se zemí původem, to je procentně možné u například ryb, masa či ovoce a zeleniny, čerstvého ovoce a zeleniny. U dalších je to komplexnější a proto je to také navrženo pouze pro maso, ryby a drůbež ve zpracovaných potravinách rodinách. Také chci říct, že hodně hovoříme o významu e, možnosti e, e, pro spotřebitele, aby si vybrali, aby dbali na své zdraví. Teď můžeme dokázat, že to myslíme vážně. Činy hovoří výraznější než slova. Prosím, podpořte můj návrh. Děkuji. Nyní za frakci Aliance liberálu a demokratů pan Gebranty dvě minuty. Paní předsedající, děkuji. Já bych rád poděkoval komisaři za všechna vysvětlení na začátku debaty a také poděkovat paní Zomr za její práci jako z práce zpravodajky. Já mám pocit za sebe, vlastně už je to rok, co tady pracuji v parlamentu, že tady převažuje taková myšlenka, že můžeme ovlivňovat chování milionů Evropanů pomocí jednoduché legislativy asi všichni máme stejný cíl v rámci této úpravy. Je potřeba, abychom dobře pochopili, že je velmi těžké měnit chování občanů. Tím spíše, že tady vlastně čelíme počtu 500 milionů. A nevím, jak ovlivníme eh, tady pomocí nějaké úpravy o označování. Myslím, že to moc široký vliv nebude. Já neříkám, že to není důležité, ale buďme realisté, když hovoříme o významu. Mm, tohoto nařízení. Prostě spotřebitel má právo na informaci, to je pravda, a to je potřeba vzít v úvahu na konci diskusy. Myslím, že ten cíl je jasný. Ve druhém čtení bude mít eh, spotřebitel více informací, ale z dlouhodobého hlediska asi bude lepší investovat do určitého vzdělávání, aby se každý naučil eh, prostě vzít zdravěji. Ta diskuse tady v parlamentu se týká toho hlavního, kam směřuje nařízení. Máme tedy nutit vlastně spotřebitele k rozumné volbě, když si kupují potraviny, nebo jim máme dát spíš na výběr v okamžiku nákupu. My jako liberálové si myslíme, že má spotřebitel dostat všechny informace, aby mohl učinit osvícenou volbu. Takže si myslím, že je potřeba najít vyváženost mezi množstvím informací, protože to je také může škodit a je, je potřeba prostě se dostat něk- mezi nulovou a tu příliš vysokou informaci. Musíme tedy umožnit lidem, aby se zajímali sami o potraviny. Děkuji. Děkuji pan Karl Schlüter za zelené dvě minuty. Konsument, Děkuji paní předsedající moc eh, vlastně toho spotřebitele se zakládá na informaci, kterou dostává. Pokud podniky neposkytují adekvátní informace, tak vnitřní trh se může zhroutit, protože vlastně ten spotřebitel už nebude mít tu moc. Spotřebitelé mají různé nároky a my se musíme snažit, musíme snažit opravdu tomu na to, co nejlépe reagovat, pomoci tomu. A nechceme, zabránit spotřebitelům, aby jedli kalorické produkty, slané produkty. Tomu nemůžeme zabránit, jenom prostě jim můžeme sdělit, jak to vypadá, co to přinese. Tak jako když si koupí ledničku nebo vozidlo, tak nemůžeme mu přikazovat, kolik jeho vůz smí spotřebovat elektřiny či uh, Eh, či nafty. My dneska eh, chceme tedy chránit spotřebitele, chceme také eh, chránit třeba zvířata, ty spotřebitele chtějí vidět, jak to zvíře bylo přepravováno a podobně. A potraviny také musí být vlastně značeny, protože musí se jich to také týkat. Je to důležité pro náš život, třeba co se týče vína. Musíme vědět, kolik kalorií je ve skleničce vína oproti třeba skleničce tvrdého alkoholu. A důležité je také, aby místní podniky dokázaly na místním trhu eh, lépe působit třeba i tímto prostřed, pomocí tohoto prostředku. My si myslíme, že je tu celá řada produktů, které jsou v podstatě náhražkami a napodobeninami, takže my chceme se jim vyhnout, jak je potřeba se obávat. Co se týče masa, je celá řada mas, které jsou špatně značeny na trhu. Tyto tedy zpracované produkty a masa musí být správně označované a také se to týká některých eh, výrobků, třeba vajíček, kde musíme opravdu vědět, odkud pochází, zejména ve zpracovaném zboží. Děkuji, pan Stevenson. Jeden z nejsporných eh, bodů bylo značení země původu. Já pevně věřím, že spotřebitelé mají právo vědět, jaký je původ potravin, které, které kupují. Zejména v případě masa bylo-li eh, eh, vyrobeno na základě nejvyšších možných norem kvality a nebylo-li přepravováno příliš dlouho před jatky. Nicméně tato problematika je velmi komplexní, protože přísady se se vybírají na základě kvality a cen a dostupnosti a Samozřejmě se to může měnit ze dne na den, hodina z hodiny. To znamená neustále přizpůsobování štítků, etiket by zvyšovalo náklady a balení. A tyto náklady by samozřejmě byly přenášeny na spotřebitele. Proto se domnívám, že proveditelnost povinných eh, pravidel ehm, značení eh, musí být podrobena eh, studii hodnocení dopadu a jsem rád, že pan komisař to podporuje nutno ale říci, že návrh nes nepokrývá e, původ konečného výrobku. To je důležité například u whisky. Je stále ještě možné, aby whisky nízké kvality byly e, vydávány e, za pravdivý výrobek, byť pocházejí z Číny, Indie nebo jiných zemí. Mají teda, jsou opatřeny štítky, které dosvědčují pravost, byť pravé původní nejsou a tím dochází k zavádění spotřebitelů a to musíme samozřejmě změnit. Děkuji a nyní za sjednocenou evropskou levici paní Liotard jedna minuta. Bez parlament. Um, ok... Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedající, milí kolegové. Dnes jde o to si uvědomit, zda hlasujeme pro spotřebitele nebo potravinářský průmysl. Musíme si prostě zvolit stranu a případně zvolit třeba systém barevného značení a nebo to svěřit e, průmyslu potravinářskému. Je to politická volba. Je to jednoduché. Chceme-li chránit, chceme e, chránit naše obchody nebo průmysl? Chceme označení, které umožní spotřebiteli skutečně si snadno zvolit e, potravinu, která má více cukru, méně cukru, více tuku a tak dále. Asi 60% voličů dnes čelí nadváze. A naše, také, naše děti také tloustnou. Čili naši občané třeba mají určité problémy s chápáním nebo se čtením těch návodů či popisů. Můžeme mít stejné barvy jako u třeba elektronických výrobků, tak proč to neznačit také u potravin? protože eh, spotřebitelské organizace navrhují právě jednoduché barevné štítky, aby se v tom všichni velmi snadno vyznali a to bych podpořila. Děkuji. Kolega, kolegy. Dobrý den a děkuji. Paní Liotár, paní Skota nyní. Gentile presidente, cari colleghi, siamo Děkuji. Kolegové, máme se vyjádřit k návrhu zprávy, o informacích pro spotřebitele. Co vlastně chtějí spotřebitelé? To je ta základní úvaha. O to tady jde v parlamentních zasedáních. My musíme odrážet zájmy spotřebitelů. Poslední eurobarometr komise vlastně ukazuje, že zase tolik lidé nevěnují tolik eh, pozornosti. Oni se zajímají o původ a některé další charakteristiky, které jsou zásadní a my si musíme uvědomit, že volba, kterou dnes rozhodneme, bude ovlivňovat nákupy zítřka. Spotřebitelé by možná měli konfigurovat trh, tak zkusme organizovat eh, nové šetření, novou anketu, být v neustálém dialogu se spotřebitelem, abychom jasně věděli, co vlastně chce. My tady musíme totiž zastupovat naše spotřebitele, naše občany, my musíme před nimi podávat zprávy, jim podávat zprávy, ač vlastně reagovat na jejich očekávání. Samozřejmě nejde o komplikace um, v okamžiku nákupu nebo o přidávání zbytečných informací ale zároveň nesmíme dávat příliš jednoduché informace a to jsou právě ty barevné štítky, to barevné značení. To by nebylo rozumné a neumožnilo by to spotřebiteli dobře volit. Musíme mít otevřený eh, dialog. Pan Skota, děkuji. A pan Šegedy. Šegedy. For one minute. Tisztelt elnök úr, tisztelt... Na minutu. Vážený pane předsedo, eh, pane komisaři, dámy a pánové, naše strana považuje za důležité, aby spotřebitelé byli informováni a my podporujeme, aby eh, země původu byla dobrovolně uváděna a také podporujeme to, aby kromě výrobce byl volán k odpovědnosti i distributor. Eh, kromě řady čísel považujeme za důležité, aby existoval jednotný systém barevných kódů, pomocí něhož lze rozlišovat mezi zdravými a méně zdravými potravinami. To ale nestačí. Musíme také říci, že nadnárodní společnosti jsou odpovědny za to, že po celé Evropě eh, jsou rozšiřovány potraviny potraviny, které ale eh, tento, eh, mají pouze tento název, ale jinak mají špatnou kvalitu. Korantesko a další eh, jsou odpovědní za to, že v Maďarsku se prodává odpad a vydávaný za potraviny. Proč potřebujeme čínské produkty v, Maďař, v Maďarsku, například broskve? Um, nebo jiné z Brazílie. Měli bychom spíše podporovat malé podniky, které um, provozují ekozemědělství. To je řešení. Děkuji. Děkuji, pane Šegedi, a nyní dávám slovo Madame Ayuso Filal na minutu a 30 sekund. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, toto je nařízení, které je výsostně důležité pro spotřebitele i pro potravinářský průmysl. Je důležité, abychom dospěli k vyváženému označování s obsahujícímu zásadní informace, aniž by bylo eh, to označování příliš komplikované. Musíme poblahopřát eh, zpravodajce dílím její názor ohledně nutričních profilů a e, informacích o e, nutriční hodnotě. Komise vlastně nedodržela své závazky, protože před lednem 2009 již tyto nutriční profily měly být zavedeny. Já se zajímám konkrétně o jednu věc, o to, že tady by mohly spolu vedle sebe existovat i národní normy. To si myslím, že jde proti cíli naší legislativy. Přitom hovoříme o harmonizaci, měli bychom eh, vyrušit všechny překážky na jednotném trhu, pokud má být hoden svého jména. Stávající legislativa Eh, hovoří o poskytování informací. A pokud eh, eh, ne, tak může být spotřebitel uveden v omyl. Kromě toho hovoříme také o dobrovolném označování. Jít ještě dál by znamenalo zvýšit hospodářské náklady, zvýšit administrativní zátěž pro podniky, aniž by to bylo jednoznačně výhodné pro spotřebitele. A teď o jazykových mutacích. Tady si myslím, že komis- Komise jde ve svém návrhu směrem, eh, který sleduje stávající směrnice. Ta nepřinesla nějaké velké problémy a pokud bychom tuto rozpravu měli znovu otevřít, tak by to bylo nebezpečné i pro volný pohyb zboží. Děkuji. A teď eh, je na řadě paní Childers na jednu minutu. 60 eh, irských dospělých občanů má nadváhu a to samé platí pro většinu Evropy. Toto nařízení by nám eh, umožnilo nejenom eh, tyto problémy řešit, ale řešit také problémy mrtvic, diabete, diabetu a dalších chorob. Samozřejmě že teď jsou informace špatně eh, koncipovány, špatně chápány. Je třeba, aby systém byl transparentní, obecně pochopitelný. To naše frakce podporuje a eh, řada eh, svědomitých výrobců potravin se již přizpůsobili. I producenti alkoholu by měli obdobným způsobem označovat množství kalorií a dalších složek na svých produktech. Zatím nikdo nepředložil důvodné vysvětlení proč by tomu mělo být jinak. Já chci, aby eh, poslanci a poslankyně eh, na sebe vzali odpovědnost a postavili se za zdraví a za odpovědný přístup. Děkuji a na řadě je paní Korín Lepáž na jednu minutu. Mon propos sera... Tak eh, to, co chci říci, se týká hlavně otázky těch barevných značení. Říká se nám, je to složité, ale není to pravda, je to zjednodušující. Tak se říká, je to určitý eh, vlastně zákaz. Ne, je to informace. Pane předsedo, proč právě asociace spotřebitelů vyžadují taková barevná značení, když vytvrdíte, že jsou zbytečná. Musíme eh, skutečně vystoupit eh, z určitého pokrytectví. My si musíme vybrat mezi tedy eh, veřejným zdraví a zdraví spotřebitelů protože vlastně zájem výrobců je vlastně velmi krátkodobý, pokud nebude tedy značení, čili ta volba musí být jasné, alespoň co se mne týčí, nás se týče, je jasné, že my jsme pro informování spotřebitelů, také to chtějí eh, vlastně eh, z instituce zdravotnické po celém světě, protože je to způsob, jak bojovat proti obezitě a některým nemocem. Nevěšme tedy hlavu, důvody, proč jsme tady, proč jsme byli zvoleni, byly proto, abychom hájili naše spotřebitele a spoluobčany. Děkuji. Nyní paní asi na minutu. Děkuji, vážení kolegové. Jestliže jste to, co jíte, pak jste čím dál tím více průmyslovým produktem. Nadváha narůstá stejně tak jako kardiovaskulární nemoci a e, diabetes. To vše je na bílední. Model e, semaforu je srozumitelný i pro dítě na první pohled. A jestliže toho nedosáhneme na evropské úrovni, tak alespoň členské státy by měly mít možnost tento semaforový model uplatňovat. Také bych chtěla obrátit vaši pozornost na transtuky a doufám, že parlament stejně tak jako výbor bude požadovat povinné značení eh, nebo uvádění transtuku Existuje jednoznačný důkaz o škodlivosti transtuku, při nejmenším jejich přítomnost by měla být uváděna na št- etiketě, tak aby když někdo kupuje čokoládu a něco jiného, by o tom věděli. Pan James Nicholson, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl říct, že vítám tuto zprávu a blahopřeji zpravodajce, která tomu věnovala hodně času a prokázala své dobré eh, vás eh, svou dobrou průpravu. Takže teď kovádění e, místa původu. Já jsem pro, ale co to je? Samozřejmě je třeba, aby spotřebitelé věděli, odkud je dané zboží. Za druhé musí také spotřebitelé jasně vědět, jak ta potravina byla e, vyrobena, jak byla připravena. V tomto se s pravodajkou souhlasím, ale je tady určité nebezpečí, že bychom příliš rychle šli příliš daleko. Toto je určitý proces, toto je první čtení, buďme k sobě upřímní, vrátíme se k tomu znova a znova. A já bych rád, abychom obezřetně postupovali kupředu abychom to zvládli. Nechci, aby toho bylo v Evropě regulováno příliš mnoho. E, buďme tady e, opatrní, jsme e, ve velkém nebezpečí, že bychom to mohli přehnat. Musíme to kontrolovat, musíme to mít v pořádku, já jsem naprosto pro, ale měli bychom čas mezi tímto prvním čtením a dalším čtením zvážit možnost studie o dopadech, tak, abychom věděli, kam to všechno vede, protože to potřebujeme. Děkuji, pane Nikosne. A Nyní má slovo paní Diane Děkuji, pane předsedající. Já si nemyslím, že někdo by eh, zde eh, rozporoval to, že spotřebitelé potřebují vědět, eh, jestli kupují věci zdravé a tak dále. A určitě potřebujeme takovéto označování, ale buďme opatrní, nesmíme eh, přehánět eh, či eh, ty informace v tom smyslu, že příliš mnoho nečitelných informací by vlastně spotřebitele zavadlo a nedovedli by se v tom zorientovat. Takže základní spolehlivé informace musí být klíčovým kritériem při tom režimu označování. Já jako kolegové podporuji i označování označování místa původu. Je důležité, abychom věděli, odkud naše potraviny eh, pocházejí a eh, také eh, farmářské a rybářské komunity, které jsou zde zastoupeny, všechno všechno dělají v a přísně sledují zdravotní a další hygienické podmínky, ale 60% třeba ryb, které my tady jíme v Evropské unii, pochází od jinut a tam už se věci zase vyrábějí jinak, takže musíme zajistit srovnatelné prostředí. E, a u nás v Irsku a v severním Irsku je zemědělský sektor, zpracovatelský sektor obrovsky důležitý, takže nepenalizujme tento sektor přehnanou byrokracií a administrativní zátěží. Děkuji vážená kolegyně. A nyní má slovo Madame Françoise Grostet, jedna minuta a třicet. Děkuji, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, chci zdůraznit dva zásadní body. Co se týče těch nutričních eh, profilů, profilů, jsem proti zrušení. Oni jsou tady proto, aby řekli, zda podstatě nějaká potravina může či ne škodit zdraví. A my se chceme vyhnout tomu, aby prostě byl spotřebitel uveden v omyl určitými informacemi, které, mluví o velmi vysokých obsazích, tedy soli, tuku a podobně. Takže bych byla proti tomuto pozměňovacímu návrhu a je to něco, co jsme schválili už v roce 2006 Chci také upozornit na rizika z e, pozměňovacího návrhu 205, to jsou ty e, rituální A e, tady někteří spotřebitelé mají vlastně neodůvodněné obavy, protože Vlastně to je to maso je e, uváděno, to běžně, běžně tedy poražené maso je uváděno na trh, ale nemůže být prostě spotřebováno věřícími. A navíc to zcela odpovídá všem regulím, co se týče tedy sanitárních předpisů. A některé ta rituální jatka by mohla vlastně uvést e, do potíží ty drobné podnikatele v okolí. Proto je potřeba opravdu dobře informovat spotřebitele a myslím si, že co se týče barevných označení, ty budou stigmazovat, stigmatizovat produkty a to není dobré řešení. Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu Perejovi Rodriguezovi. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že ty tisíce pozměňovacích návrhů jsou výrazem eh, naší zaujatosti a zanícenosti, ale eh, nesmíme nakonec způsobit opak toho, co chceme. Chceme, aby byl spotřebitel informován. Nejde o to eh, mu poskytnout dlouhatánský výčet údajů, ale informovat ho. Informujeme ho o obsahu cukru, tuku, o nebezpečí zvýšení hladiny cholesterolu a tak dále. Je to důležité zde existují, ale též potraviny kde se uvádí země původu, ale to v podstatě může jenom e, spotřebitele mást. Já se domnívám, že e, to skutečně nejsou nutné informace, pouze matoucí a konec konců usilujeme o harmonizaci. A musíme dbát na to, co e, informace skutečně přináší. E, musí to být informace, které jsou důležité, které vyjasňují věci a musíme se vyvarovat těch, které působí zmatení. Semaforový systém je, myslím, hmm, zajímavý, protože je na snadě. Pokud um, něčeho konzumujeme příliš, tak um, máme samozřejmě potom zdravotní problémy. Informace ano, ale ne příliš. Děkuji a nyní má slovo Chris Davis, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Co by mohlo být jednodušší, než eh, stanovit pravidla ohledně informací eh, v této oblasti, ale různé výklady, různé postupy, různé zvyklosti, různé legislativní normy. Takže já eh, nejprve, eh, co se týče eh, místa původu a alkoholu, ano. A tady ještě stále e, máme co e, dohánět. V úvodu řekl komisař e, něco o těch stížnostech v oblasti zdraví. 44 tisíc takovýchto žádostí tady existuje na stole. Komise vlastně v tomto směru nevydala ještě jediné stanovisko. Komise vlastně teď sama nedodržuje komunitární humanitární právo. Takže to je tedy určitý významný moment a možná, že nám pan komisař v závěrečném slově řekne, jak se s tím chce vypořádat. Děkuji a teď dávám slovo paní eh, McClarkin na jednu minutu. Děkuji zásada poskytování eh, více a kvalitnějších informací spotřebitelům o potravinách je jistě chválihodná, ale během celého jednání musím říct, že jsem eh, také eh, hovořila a slyšela diskuze o velikosti písma na balení žvíkaček a tak dále a tak podobně. Zapomínáme trošičku, co je zásadní. Ten systém semaforu, světel ze semaforu sektoru je zajímavý a e, samozřejmě eh, hodně eh, ovlivňuje i výběr, který činí spotřebitelé. Zdá se mi eh, nejen zajímavý, ale až nepřiměřený. Je třeba si uvědomit, že ta komplexní nutrič, to komplexní nutriční složení nemůže být zjednodušeno na tři různé barvy. Tady by se spotřebitelů nedostávalo těch některých zásadních informací a nemohlo by tím pádem učinit ten nejlepší možný výběr. Jistě eh, jsou spotřebitelé inteligentnější, než si někteří z nás myslí a nenechají si věci diktovat. Děkuji a na řadě je Boguslav Sonik na minutu 30. Wspólnego rynku wewnętrznego ogromny znat. Děkuji, pane předsedo. Vnitřní trh a harmonizace Eh, značení i vzájemné uznávání mají velký význam. V této chvíli dochází v jednotlivých členských států k různému výkladu eh, komunitárních pravidel a to způsobuje potíže pro volný pohyb zboží a hospodářskou soutěž. Zajímalo by mne, já mám například na mysli značení e, e, země původu u některých výrobků v některých členských státech. Některé členské státy se uchylují k protekcionismu a vytvářejí obchodní bariéry v rámci e, vnitřního trhu. Země původu by měly být jakousi informací pro spotřebitele, eh, které zajišťují, že zájmy spotřebitelů a výrobců budou vyvážené. Vyvážená životospráva a výživa eh, se objevily v řadě argumentů eh, během této diskuse. uvádění um, složení potravin um, v tomto ohledu je důležité, ale můžeme dělat ještě více. Já podporuji semaforov nepodporuji semaforový model, protože ten by mohl mít skutečně zničující dopad na životosprávu a výživu. My bychom měli nechat lidem možnost nést vlastní odpovědnost za svou volbu. Děkuji a nyní Karin Kadenbach, eh, minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Úkolem eh, politiků a Evropského parlamentu by mělo být dále podporovat kvalitu života Evropanů. K tomu patří zdravé životní prostředí a také zdravé potraviny. Abych se mohla zdravě živit, potřebují samozřejmě tyto informace jako spotřebitelka. Nutně potřebujeme praktické a závazné značení o zemi původu, tak aby spotřebitelé vědomě eh, mohli rozhodovat, eh, které potraviny odkud si budou kupovat. Na druhou stranu ale nadále potřebujeme i profily výživné hodnoty protože pouze to zaručí, aby spotřebitelé nebyli zaváděni, že ten či onen produkt je e, zdravý, ale aby přesně věděla nebo věděli, které výživné látky jsou prospěšné e, pro jejich zdraví. K tomu samozřejmě patří informovanost a osvěta. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo na minutu pan Kurský. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedající. Ne vždy diskutujeme o legislativě, která je opravdu e, zajímavá a důležitá pro naše voliče. Je zřejmé, že výběr spotřebitelů je ovlivňován označováním. Jedním z témat, které zaznělo během toho legislativního procesu, je otázka informace o původu potravin. Označování musí obsahovat i zemi původu, včetně eh, u, potr- eh, u těch potravin, které proběhly zpracováním. Myslím, že eh, myšlenka toho, té hlavní složky E, v dané potravině je také dobrou myšlenkou. A co se alkoholu týče, tak tam si myslím, že složení a nutriční hodnoty alkoholu by měly také být předmětem označování. Spotřebitelé by měli vědět, e, zdali je, dejme tomu, vodka z obilí, brambor či banánů. Každopádně by legislativa měla jít eh, eh, směrem k očekávání eh, spotřebitelů v Evropě. Paolo Bortolo. Nyní pan Paolo Bartoloci na slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Evropský parlament má dnes, jak víme, se vyjádřit jasně a definitivně k informacím o potravinách, které se předávají spotřebitelům. Musíme zdůraznit, že legislativní postup byl dost pracný, dlouhý, kontroverzní a bylo velmi obtížné zkrátit lhůty, protože jde o harmonizaci komunitárního práva k potravinám. A jde o to zaručit spotřebiteli transparentní informace. Jde o to vyhnout se všem <clears throat> nejasnostem, které by mohly mít špatný odraz, eh, vliv na zdraví. Takže já opravdu děkuji paní Somer, která vynaložila spoustu úsilí na to, aby zkusila schrnout všechna stanoviska. Její zpráva se snaží najít jednotný systém a myslím si, že není náhodou, jestliže národní legislativy, tak jak vypadají dnes, se liší oproti povinnostem eh, nebo vůči povinnosti označování. Opravdu se to mění ze země k zemi a to může vést k nekalé soutěži a to všechno samozřejmě má špatný vliv také pro spotřebitele. Na našem výboru bychom se chtěli znovu podívat na tu legislativu a to všechno bude mít také dopady na potravinářský průmysl i na spotřebitele musíme dohlédnout na to, aby potravinářský průmysl opravdu jasně řekl, co vyrábí, jaké jsou nutriční hodnoty, jaké jsou nutriční e, profily. Máme globalizovaný trh a v tomto kontextu EU nemůže prostě minout takovouto povinnost, protože jde o ochranu jednak obchodníků, Tady totiž dochází k divoké soutěži ze strany mezinárodních e, subjektů a hovoříme o potravinářských výrobcích, které obsahují určité tedy informace a ne vždy to odpovídá tedy nárokům na naši výživu a tedy zdraví člověka. Děkuji a nyní pan José Manuel Fernández na, na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Značení eh, potravin je zcela rozhodující pro zajištění eh, nezávadnosti potravin a pro jednoznačné informování spotřebitelů a odbourávání byrokracie a zjednodušení eh, legislativy, zlepšení právní jistoty a také pro konkurenceschopnost potravinářského průmyslu, aniž bychom eh, zapomněli přitom na malé a středně velké podniky. Distribuce místních a eh, regionálních potravin nemohou být, nemůže být předmětem této směrnice. Jsou to produkty, které zajišťují rozmanitost potravin, které také zajišťují vlastně ochranu našich tradic. Je důležité informovat spotřebitele, ale aniž bychom je ovlivňovali při rozhodování a aniž že bychom stigmatizovali lokální výrobky. Návrh komise je velmi paternalistický, příliš paternalistický, protože e, spotřebitel zde má být jaksi veden, místo aby byl pouze informován musíme teda e, pak i říci, co máme vařit, co máme jíst pro Portugalce platí, že budou i nadále eh, eh, se stravovat podle typicky portugalských receptur také eh, masné výrobky i sladkosti a proto vítám pozměňovací návrhy a celou práci zpravodajky a souhlasím s její pozicí a její zprávou. Musím říci, že spotřebitelé si musí uvědomit tuto věc a musí být informováni, ale konečné rozhodnutí je na nich. Děkuji. Děkuji paní Fernandesi a nyní má slovo paní McGuinness, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o informovanosti spotřebitelů. My jako poslanci získáváme informace o mnoha věcech. Nejde ani tak o informace, ale o to, jak s nimi naložíme. Já bych se chtěla dotknout dvou bodů. První je země původu. Máme značení země původu u hovězího masa. E, krize nás k tomu přinutila a zdá se, že to funguje velmi efektivně a dobře a proto podporuji myšlenku, aby zejména ve vztahu k masným výrobkům výrobkům byla nutnost informovat spotřebitele o původu, zemi původu, tak, aby věděli, odkud eh, potraviny jsou. Dále eh, otázka eh, respektive četla jsem informace um, o eh, GDI eh, semaforových modelech a snažila jsem se tyto informace hm, velmi eh, pečlivě analyzovat. Pokud jde o cigarety, tak tam jsou uváděna varování ohledně zdraví. Já nekouřím a myslím, že informace jsou skvělé, ale ti, kteří kteří eh, kouří, kouří navzdory eh, těm varováním. Chci pouze říci, že ty určitě eh, nesníží obezitu, určitě nepřispějí k štíhlosti a tak dále. Jsem ráda, že se jedná o první čtení. Problematika je příliš složitá, abychom ji vyřešili už nyní. Potřebujeme hlubší eh, debatu. A musíme předložit něco, co skutečně eh, učiní zadost eh, názvu, to znamená informace o potravinách pro spotřebitele. Děkuji a nyní má slovo Herbert Dorfman, minuta 30. Egregio, signor Presidente, geschätzte Kollegen. Vážení kolegové, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Efektivní značení potravin je skutečně velmi důležitá věc. Spotřebitel musí vědět, co jí a musí se to dozvědět během té krátké doby, kterou má k dispozici na nákup v supermarketu. Ale ta informace musí být taková, aby ji rozuměl nejenom potravinářský inženýr, ale skutečně všichni spotřebitelé. Jedna oblast je eh, eh, vele důležitá a sice oblast eh, lokálních a regionálních výrobků, které jsou teda vyráběny zemědělci a také distribuovány zemědělci. Nejsou standardizovány co do obsahu, například marmelády nebo šťávy, údaje o obsahu cukru anebo jiných látek tam nejsou prostě možné. V posledních letech jsme dlouho pracovali na tom, tom, abychom vytvořili krátké eh, trasy od zemědělce ke konečnému spotřebiteli a to je e, i značka kvality. V rámci rozvoje venkova jsme investovali i evropské e, prostředky, abychom k tomu přispěli. Kromě toho v tomto případě existuje přímá vazba mezi zemědělcem a prodejcem a to je také ještě důležitější než údaje na etiketách. A proto prosím, vážení kolegové, abyste podpořili ty pozměňovací návrhy, které e, chtějí najít smysluplné řešení pro tento typ výrobku. Děkuji vám. Děkuji. A teď je na řadě pan Zeber. Minuta třicet. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Je nesporné, že v Evropské unii máme problémy se zdravím. Je nesporné také, že zájmy spotřebitelů musí být v popředí a je také nezbytné, že potraviny nejsou běžným eh, obchodním zbožím, ale je to něco, co eh, konzumujeme, eh, vstřebáváme do našeho těla a proto musíme být mimořádně pečliví a opatrní, hovoříme-li o značení potravin a tady samozřejmě se musí uplatňovat eh, princip eh, prevence, ale je bláhové domnívat se, že značením eh, potravin můžeme všechny tyto problémy vyřešit. Pohledněme do Spojených států amerických. Tam je velmi mnoho obezních lidí a mají nejpřísnější značení potravin. Proto musíme skutečně zvážit, jak na to v Evropě. Domnívám se, že semaforový model není správný, protože působí více zmatení než informace informací. Domnívám se ale také, že GDI systém skutečně může zajistit informace, které Eh, spotřebitel eh, může zužitkovat, aby se správně rozhodl. A za třetí se domnívám, že i značení země původu je právě u potravin důležité. Většina spotřebitelů chce vědět, odkud pochází potravina, kde byla vyrobena. A za čtvrté domnívám se, že údaje stahující se eh, ke zdraví musí být vědecky podezděné, tak aby ovlivnili spotřebitele a jeho rozhodnutí. Poslední prosba na komisaře. Stále ještě, pane komisaři, čeká čekáme na návrh komise k financování EFSI. To je jediná agentura, která za svou činnost nevybírá poplatky. Kdybyste se laskavě k tomu vyjádřil, kdy s tím můžeme počítat. Děkuji. Grazie, onorevole Sieber. Děkuji mnohokrát, pane Sebre. Nyní tedy přecházíme k postupu KDI DI a chci vám oznámit, že se tady hlásí opravdu hodně lidí, ale bohužel nemůžeme vzít všechny. Už asi 15 se jich přihlásilo. A aby jsme dodrželi čas, tak uvidím, co s tím, jak to půjde. A hned dávám slovo paní Weisberger. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Pozitivní zpráva dnešního dne je, že e, novým e, zákonodárstvím získáme jednotné závazné značení vztahující se ke 100 gramům a tím e, zajistí srovnatelnost. Tím je spotřebitel informován a může učinit cílené rozhodnutí Eh, můj eh, předobraz je skutečně svéprávný spotřebitel, který ví, co chce, ale imitáty zavádějí. Eh, imitáty vanilkového jogurtu, šunky nebo síru, to jsou pouze příklady. Všechny tyto imitáty musí být od, mm, značeny příslušně. Já mám radost z toho, že zítra vyšleme jednoznačný signál radě a že jsme všichni zajedno v tom, že potřebujeme lepší značení. Mně jde o informovanost nikoli o um, diktát. A proto jsem pro semaforový model. Neexistují nezdravé potraviny, existuje pouze nezdravá, nevyvážená výživa. Semafory um, jsou zavádějící a proto uh, se vyslovují pro model GDI a doufám, že v tomto smyslu to zítra i odhlasujeme. Děkuji vám. Kolegy, se voi, volete Poslyšte, kolegové, jestli se chcete zúčastnit této diskuse, musíte skutečně dodržet ten minutový limit limit. Takže co se týče těchto červených, tak já prostě taky dám červenou, jakmile přesáhnete tu svoji minutu. Nyní pan Tabadži. Vážení kolegové, Spotřebitelé musí vědět, eh, co konzumují a proto podporujeme jednoznačně ten hybridní model, který spočívá na semaforovém modelu. Ochránci spotřebitelů v Maďarsku tuto myšlenku podporují a mají za to, že semaforový model je srozumitelný a tím pádem se lze vyhnout eh, dezinformacím a také to umožňuje dobrou volbu ze strany spotřebitelů. Pokud jde vlastně o tradiční výrobky regionálního lokálního charakteru, tak se domníváme, že závazné značení by se mělo vztahovat pouze k určitým kategoriím. Podporujeme také to, aby eh, byla i uváděna země původu v podstatě, aby eh, to uvádění země původu, které již existuje, bylo učiněno závazným, zejména pokud jde o ryby. Děkuji, pane Tabadži a... Pan Lavíja, na minutu, prosím. Samozřejmě, pane předsedo. Pane předsedo, pokud tento parlament chce spotřebiteli zaručit bezpečné potraviny, s původem, který bude dohledatelný, musíme také přistoupit k připuštění tedy eh, informací o těch potravinách. To znamená, že jasný, jasné značení, srozumitelné značení může ovlivnit eh, rozhodnutí spotřebitele ve smyslu, že si vybere tedy zdravější potravinu. A tak bych se chtěl zeptat kolegů, Zda mohou tedy takto opravdu uváženě rozhodnout o pozměňovacím návrhu. Je to 351, kterou předložilo několik poslanců. Jde o to, aby skutečně věděli spotřebitelé, jaký je původ, jaký je zdroj, aby věděli, co tady přichází na talíř, ať už jde o jednosložkové potraviny nebo potraviny zpracované tak i v tomto v případě si myslím, že to značení je velmi důležité. Děkuji. Ano, je zapsaná. Ano, jste zapsaná, samozřejmě. Dejte nám tady seznam těch řečníků, prosím. Ptá se jedna paní poslankyně. Culescu, per gruppo socialdemocratico, Ono... Takže za frakci SD Estrela Parňau, potom za ALDE a teď paní Meris, potom pan Rosa, Paska. pan Paska, paní slečna Obermajer, paní Obermajer, pardon. Takže to jsou ty žádosti, ještě další. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Co se týče tohoto nařízení, je důležité, abychom zítra vlastně stvrdili svým hlasováním zejména tam tu nutnost uvádění původu země původu. Týká se to ovoce, zeleniny a podobně a také nespracovaného hovězího. To je tedy od té doby, co vznikla nemoc šílených krav. A skutečně spousta malých středních podniků inovuje a vytváří pracovní místa a některá opatření pro ně budou eh, neefektivní, třeba uvádět podle článku 14 rozhodně, eh, nutriční hodnotu. Myslím si, že by je to zabilo, že to bude znamenat spoustu času a spoustu peněz. A pane komisaři Dali, já bych eh, ráda věděla, jaký máte názor na pozměňovací návrh 205, paní Grostet, když se hovořilo o těch rituálních jatkách Myslím si, že by bylo zvláště kontraproduktivní pro tento obor, kdybychom v tom pokračovali. Chci vás znát, váš názor, děkuji. Honorable Mrs. Eh, A nyní paní Rosat. Prego. Prosím, máte slovo. Um, den europæiske forbruger er mig. Děkuji. Evropský... Er I munden. I mit land kan Evropský spotřebitel, to jsem já a já bych rád, vždycky ráda vím, co jím, takže bych ráda věděla, odkud pochází mé potraviny. Čili je potřeba mít naprosto jasnou představu o tom, odkud jsou potraviny, které jíme a nemusíme k tomu mít chemické či zemědělské vzdělání, čili nějaké informace na 100 gramů nebo na 100 ml. Statistiky ukazují, že tyto informace spotřebitel vyhledává. A nepleťme spotřebitele s příliš mnoha ukazateli nebo informacemi. Jinak nebudeme mít eh, správné chování spotřebitelů, nedosáhneme jej. A to stojí a stálo by to tisíce pracovních míst v Evropě. Děkuji. Paní Goraca Bild. Vision är att stärka konsumentkraft. Děkuji. To, co chci, je posílit eh, vlastně pravomoc spotřebitele a to na základě jasné informace, srozumitelné informace, aniž bychom přetěžovali eh, drobné výrobce byrokratickými pravidly. A myslím si, že tento systém eh, barevných kódů je, bude pro spotřebitele srozumitelnější. Musíme také vzít v úvahu různé tradice, různé způsoby stravování. A myslím si také, že je potřeba najít praktická řešení třeba pro maso protože je tu několik možností. Buď můžeme mít eh, politiku tvrdou, přísnou, anebo eh, vlastně podpořit si jakousi svobodu volby pro spotřebitele na základě informací. A to bych si přála já. Já si myslím, že informace založené na vědě ano, ale musí to být eh, pružné, protože spotřebitel musí nést svou odpovědnost. Je potřeba, abychom společně bojovali a uznali, že i potraviny mohou ovlivnit zdraví. Děkuji. Děkuji, paní Koraca Bild. A nyní dávám slovo panu Senisovi. Děkuji, pane předsedající. Já chci hovořit ještě o jedné věci. Každou hodinu prakticky panenské eh, lesy velikosti několika fotbalových hřišť se ničí eh, vzhledem k tomu, že se tady z těch eh, zdrojů vyrábí palmový olej a to se eh, občané vůbec nedozvídají. Takže pozměňovací návrh 263 prosím podpořte, abychom věděli, odkud pochází olej v produktech, které nakupujeme, aby naši občané vlastně nepodporovali další destrukci panenských lesů a odlesňování obecně, eh, které tak ničí biodiverzitu. Takže zítra můžete rozhodovat eh, v tom smyslu, aby i občané eh, měli možnost podpořit toto velmi záslužné tuto záslužnou změnu. Na řadě je pan Obermajer. Pane předsedo, 3 miliony evropských eh, školáků eh, jsou obezních a 30 tisíc přibývá ročně. Eh, obezita způsobuje chronické nemoci a proto je důležitá výživa. My jsme tím, co jíme. Ve smyslu spotřebitelů tudíž musí existovat jasné srozumitelné značení obsahovaných látek. Já tudíž vítám myšlenku, aby každý spotřebitel spotřebitel měl možnost si rychle utvořit představu o obsahu cukru, tuku, solí a tak dále. Ale nutno také zdůraznit odpovědnost za původ eh, přísad surovin produktu. Je důležité, aby někdo také převzal odpovědnost za to, odkud pocházejí suroviny toho hotového produktu. A v této souvislosti je také velmi důležité eh, u tohoto choulestivého segmentu, že musí existovat i konsekvence pro ty, kteří vědomě eh, lhají Eh, eh, vědomě lžou a zavádějí spotřebitelům. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo eh, Krista Klas. My dnes hovoříme o informacích informacích a informace jsou stisknutím tlačítka rozšířeny do cel, rozšiřovány do celého světa. Netrpíme nedostatkem, ale naopak přebytkem informací. Jedna věc je jasná Eh, znalosti o eh, výživě musí být zprostředkovávány eh, ve školách i rodinách. Základní znalosti jsou pro každého nutné, tak aby uměl i dešifrovat informace na etiketách. GDI, profily výživných hodnot a tak dále nejsou dostačující. Semafory, které svítí současně zeleně a červeně, protože cukr a tuky se vzájemně nevyruší, nejsou také řešením. Naše mlékárna v regionu Eifel nakupuje mléko v Německu, Belgii i Lucemburku. Kde tedy, odkud pochází tedy to mléko? Musíme teda e, e, e, zabránit dezinformací a e, přísady do potravin, e, jakési slepené maso nemůže být prodáváno jako šunka. Prosím, abyste podpořili návrhy zpravodajky. Děkuji. Dačana Sarbu. Nyní mm, pana, paní Sarbo. Onorevole Sarbo. Tak prosím, máte slovo. No nepresente, onorevole asi tu není, paní poslankyně. six 638. 638 sedadlo. OK. Andiamo avanti. La... Tak jdeme dál. V tom případě paní Estrela. Vážený pane předsedající, dobré označování potravin je naprosto zásadní. Potřebujeme vědět, odkud potraviny pocházejí, to je důležité. Potřebujeme vědět, kolik je v nich obsaženo tuku, cukru a e, i obsah soli je závažný. Informace by měly být jasné, e, dostupné a e, měly by tedy být obsaženy pouze ty nejzávažnější e, informace. To ovšem neznamená, že bychom neměli mít určité odlišnosti u některých obvyklých e, produktů, které jsou e, v některých případech vlastně takovým vyjádřením místní kultury, místních obyčejů. Tady je samozřejmě otázka toho, že specifické charaktery některých produktů jsou již pokryty specifickou legislativou, Eh, obsah alkoholu již figuruje na označení a pak také máme doporučení od Světové zdravotnické organizace a nové označování v této oblasti by eh, ohrozilo již tak dost eh, trpící sektor. Děkuji paní Estrol, na řadě je pan Rossi, děkuji pane předsedající. Je třeba Eh, označovat eh, eh, místo původu. Spotřebitel má samozřejmě právo si vybrat, ale zároveň právo vědět, co kupuje. Je třeba, aby tady existovaly nástroje, které by spotřebiteli umožnili racionálně své e, rozhodnutí opřít o e, opravdové argumenty. Takže vyvážené, zdravé e, potraviny vybrané spotřebitelem legislativec musí bránit zájmy spotřebitele, občana a dobré označení nemůže diskriminovat mezi dobrými a e, špatnými e, produkty. Ten výběr musí provádět na základě spolehlivých e, informací sám spotřebitel a dobré potraviny, e, zdravé potraviny e, také musí zohledňovat e, udržitelný rozvoj a životní prostředí. Nemyslím si, že bychom měli hovořit tak rychle, jak někteří činí, protože tlumočníci pak mají práci stíženou, i když jsou velmi kvalitní. Pan Nikolesku. Subjektul kodului Děkuji, pane předsedo co se týče těchto barevných kódů, značení, tak to je asi to, co se dnes diskutuje nejvíc, nejvíce. Řekl bych, že to není moc efektivní způsob a dokonce nebezpečný, protože informace, správná informace pro eh, spotřebitele by měla obsahovat také informace pro boj proti nemocem, protože oni nejsou špatné, dobré eh, potraviny, pouze prostě je příliš mnoho potravin, určitě excesy. A to je to, če by se měl ten spotřebitel vyhnout. Protože když ne, tak to bude mít ale velké dopady na náš průmysl. A souhlasím s paní Grostet, co se týče tedy eh, vlastně toho, těch, toho jatečního rituálního obřadu. Je to tradice velmi důležitá v Evropě pro tuto řemeslnou eh, výrobu a jsem pro 351. Děkuji. Jak říkal pan Lavia, děkuji. Pas, pan Paskva. Děkuji za slovo, vážený pan eh, předsedající. Děkuji za slovo. Pane předsedo, chci úvodem ocenit paní, práci paní zpravodajky, paní Somer, která se zaměřila na vylepšení směrnice e, komise. Jsem přesvědčen, že při označování výživové hodnoty potravin se musíme soustředit na smysluplnost. Potřebné údaje musí být v eh, srovnatelných údajích ne symbolech či značkách. Musíme se soustředit na srozumitelnost. Základní informace by se měly uvádět na čelné straně, aby byly zřejmé na první pohled, pohled doplňující údaje i na stranách výrobku. Dále se musíme zaměřit na objektivnost. Za eh, pravdivé informace musí být dodavatel eh, zodpovědný a sankcionován. Dále musíme sledovat čitelnost informací. Eh, velikost a tloušťka písma v návrhu komise jsou nedostačující. Eh, musí to být vše zřejmé spotřebiteli na první pohled. Pokud jde o eh, označování země původu, je zde několik nevyřešených problémů. Koneční eh, výrobci často nakupují podle výhodnosti cen a střídavě od různých dodavatelů z různých zemí a v konečném důsledku jsou pak tyto přísady smíchané, například salám a klobása. Tady je obtížné uvádět zemi původu. Děkuji. Děkuji, pan Pagnon. Pane předsedo, pane komisaři, jde o téma, které je mimořádně závažné. Týká se ochrany spotřebitelů. Nedávné šetření ukazuje, že se situace v této oblasti zhoršila v posledních deseti letech a jeden ze tří spotřebitelů je velmi obezřetný, eh, co se týče kvality eh, produktu. Takže tady něco eh, zachraňovat je zapotřebí. Je třeba to označování ještě povýšit. Dovolte, abych se zabýval dvěma body. Co se týče semaforového označování, jsme pro, pokud tam bude ještě uvedena, uveden odkaz na nutriční hodnoty v procentech. Za druhé jsem proti povinnému eh, prohlášení o eh, nutriční hodnotě u vín a eh, u alkoholu. Tam si myslím, že by bylo dobré, abychom v následujících třech a ne pěti letech se tímto tématem zabývali, tak to je to, co jsem chtěl říct, pane předsedající. Děkuji a na řadě je pan Mikolášik. Děkuji, pan předsedající. Děkuji, pane předsedo Milí kolegové, milé kolegyně, dovolte, abych poděkoval eh, kolegyni Renatě Somer za skutečně náročnou práci, kterou odvedla na zprávě k návrhu nařízení. Je to opravdu velmi důležitá právní úprava týkající se zdraví Evropanů a to je na prvním místě. Je jasné, že množství Eh, nemocí, civilizačních nemocí, souvisí s nesprávou výživu a proto musíme být koncepční v našem přístupu. Chci zdůraznit, že spotřebitel musí dostat jasnou přehlednou informaci o nutriční hodnotě, ale musí se samozřejmě rozhodnout sám. Naším cílem je říci spotřebiteli, co mm, jí a ne, co má jíst. Proto ten systém semaforu považuji za nedostatečný. Prakticky 80 mm, potravinářských výrobců výrobců jsou zastoupeni malými středními eh, výrob, eh, podniky, tak eh, také by to nemělo pro ně přinášet příliš velkou zátěž. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan John Daly, pan komisař, aby zareagoval. Mr. President. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych vám všem poděkoval za tuto velmi živou a velmi zajímavou rozpravu, eh, která tady nechala zaznít tak velmi výrazným názorům a stanoviskům, eh, které komise samozřejmě důkladně zváží. Existují tady určitá témata, eh, která si zaslouží mimořádnou pozornost, například dostupnost informace o alergenech na všech potravinách, Eh, dodatečné označování eh, a eh, posílení dodatečného označování ze strany členských států vyvážené informace v vztahu ke zdraví spotřebitelů. Já bych chtěl ještě jednou podpořit zúraznit naší podporu. My nebudeme podporovat nic, co by bylo v protikladu k tomu, co zaznělo a budeme eh, postupovat s, otevřeným, s otevřenou myslí. Pokud bych mohl reagovat na některá eh, témata, která tady dnes zazněla, pane předsedající, eh, tak co se týče financování EFSA, mohu říci, že v tuto chvíli pracujeme na legislativní a nelegislativní zprávě, která by měla být po letní přestávce dokončena a kde eh, tedy bude stanoveno, jakým směrem se chceme v této oblasti ubírat. A teď k inovacím. Myslím si, že naše návrhy nejdou proti e, snaze o inovace. E, komise je pro inovace obecně a pro inovace v této oblasti konkrétně, ale jsme pro odpovědnou inovaci, pro inovaci, která funguje pro spotřebitele a která e, je také pro jejich zdraví dobrá. A co se týče té směrnice Claims Directive, která tady byla zmíněna panem Davisem, tak tady musím říci, že podle článku 13 eh, jsme eh, opravdu měli asi 44 tisíc žádostí ze strany členských států a když jsme členské státy požádali, aby ještě jednou eh, podrobili revizi této žádosti, tak se to, ten počet snížil na zhruba 30 tisíc. E, to znamená, že se tady projevuje prostě určitá povrchnost při vypracovávání těchto žádostí a je obrovsky důležité, abychom tento proces dobře kontrolovali. A je to opravdu v řadě případů používáno jako marketingový nástroj. To tady také zaznělo. A ono to mimochodem také spozdilo celý ten proces, ale já musím říct, že my opravdu pracujeme na tom e, prvním badge, to je e, tedy připraveno Eh, na, té první, eh, na, tom prvním balíčku žádostí a ten proces prostě eh, se započal a bude postupovat. A ještě ke článku 14 tam už je asi 50 stížností, které byly oznámeny a rozhodnuty, buď tedy kladně či záporně, skladním či záporným vězněním komisí, ale e, víme, že to je nedostatečný počet, ale ten, ta práce postupuje dál. Chtěl bych e, k tomu říci, že komise e, tento návrh podpořila na základě široce založených konzultací se zainteresovanými stranami a snažili jsme se posoudit různé možnosti, zejména z finančního hlediska. Dopad určitých eh, pozměňovacích návrhů, eh, které přidávají další požadavky na označování, ovšem nebyly posouzovány z hlediska náročnosti a nároku, včetně těch eh, finančních. Já bych chtěl říci na závěr tím, tedy uzavřít tím, že poděkuji Renatě Sommer a dalším, eh, kteří eh, se účastnili na zpracování této zprávy. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili. Přejdeme k otázce k ústnímu zodpovězení ohledně kvality statistických údajů v Evropské unii a posílení kontrolních pravomocí komise prostřednictvím Eurostatu. Slovo předávám jako první panu Otmaru Karasovi. Prosím. Pane předsedo, pane komisaři,